Thank Po té, co strávil 27 let z doživotního trestu, eh, který dostal v roce 1994 eh, od tamnějšího režimu. Vzpomínáte si možná, že v roce 1988 jako první získal Sacharovu cenu tohoto parlamentu. A ku příležitosti 20. výročí propuštění Nelsona Mandely řekl náš prezident Jiří Buzek. Nelson Mandela je inspirací a zůstává v srdcích a v myslích mnoha lidí v Evropě, Africe a v celém světě. Jméno Nelsona Mandely bude navždy spojeno s bojem za svobodu, spravedlnost a demokracii eh, vytrvalost eh, Nelsona Mandely, integrita v demokratickém životě, jeho nasazení pro lidská práva, smíření eh, s bývalými nepřáteli. To je jeden z těch největších standardů, které můžeme následovat. Jeho pokračující boj a charitativní práce eh, v boji proti HIV AIDS zůstává nadějí pro miliony lidí kolem v, eh, v celém světě. My chceme pokračovat v tom signálu, který vyslal Nelson Mandela, totiž, že je to vše v našich rukou. Děkuji vám. Now I give the floor. A nyní dám slovo panu Kešmenovi, který je předsedou delegace pro vztahy s Jižní Afrikou. Pane Kašmene? Děkuji, pane předsedo. Bude to velmi stručné. Eh, Parlament nechce, aby ho zdržoval dlouho, ale jak jste správně řekl, před 20 lety byl Nelson Mandela propuštěn z vězení po 27 letém trestu jako politický vězeň. Svět sledoval když se vydal na poslední fázi své cesty ke svobodě. Tento den změnil Jižní Afriku a dá se říct, že změnil také celý svět. Založil novou Jižní Afriku bez zloby, bez nenávisti. Což znamená, že je o mnoho větší než mnoho jiných. Je živoucím příkladem toho, že buď to se necháme svojí historií zotročit nebo osvobodit. Svým osvobozením osvobodil také svoji zemi a odkázal apartheid na smetiště dějin. Vytvořil v Jižní Africe mnohorasovou demokracii a my mu za to zdáváme čest. Děkuji.